schůzi. Za 20 vteřin budu číst výsledky voleb. Takže výsledky druhého kola voleb místo předsedu. Účastnilo se 660 poslanců a poslankyň, 11 neplatných hlasů, 649 platných, 325 je většina a jednotliví kandidáti získali následující hlasy. Angelini Roberta 266, Isabel Durand 259, Mihau Tomáš Kaminský 175, Zilvana Kochmerin 141, Edward Macmillan Scott 242, Martinez Martinez Miguel Angel 292, Dagmar Rothberend 288, Libor Rouček 276, Paul Schmidt 239, Alecho Bidal Quadras 303, Diana Wallace 274, Rainer Wieland 235. Takže, co se týče kandidátů, kteří dostali přímou většinu odevzdaných hlasů, tak by vás chtěl informovat, že žádný z kandidátů a kandidátek nezískal prostou většinu hlasů. Jedenáct míst místo předsedu stále ještě musí být obsazeno. Takže přistoupíme k třetímu kolu. Pakliže nebudou žádné připomínky, tak uznám kandidatury z druhého kola za podpořené. Že když eh, Neslyšel úvah. Neslyším, že by někdo měl nějaké námitky, takže tímto potvrzuji kandidáty z druhého kola. A